jestli to bylo opodstatněné nebo jestli to bylo jenom preventivní opatření a jak eh, zranitelný je náš počítačový systém. Eh, děkuji. Eh, děkuji vám. My to zjistíme a pošleme vám informace. Thank you very much. Uh, Eh, Guillaume, our rapporteur. Paní Guillaume, naše zpravodajka, prosím. Máte slovo, paní zpravodajko. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, tento týden bude překonána první etapa, pokud jde o revizi směrnice, o postupech a my bychom ve středu se měli tedy vyjádřit k těmto eh, novelizovaným společným postupům, pokud jde o udělení statutu prchlíka. Názor eh, parlamentu je zásadní v tom budoucím dialogu s eh, radou, protože tato agenda podle mě je zásadním klíčovým kamenem balíčkového, ba, asilového balíčku a e, je to, e, je to základ vlastně pro novou směrnici, která snad splní e, ten termín 2012, který jsme si dali, pokud je o nová asilová pravidla. Tato zpráva tedy se přijímá, kdy UNHCR minulý týden zveřejnilo zprávu, která se týká 44 rozvinutých zemích. A zde se ukazuje, že zde ten počet žadatelů za 10 let poklesl o 40% a o 5% v jednom roce. Takováto zpráva ve mně zbuzuje otázku, jaké jsou hlavní důvody, příčiny tohoto konstatování. Jde o to, že se eh, snižuje ten faktor, že by lidé odjížděli ze zemí původu, anebo v některých zemích se striktně eh, kontrolují migrační toky. I tato zpráva říká, že dnes ty eh, rozvojové země nesou větší odpovědnost ale nemají na to nezbytné prostředky. Tudíž Evropa musí na sebe vzít odpovědnost a přijmout jasná pravidla pro to. Což mě přivádí k té otázce, a e, že chci připomenout hlavně, o co jde v těchto postupech. Často se říká, že to je katalog těch nejlepších národních e, postupů, ale zde jsou dvě velké nevýhody. Za prvé, příliš se zde chrání údajně pravidla žada, práva, práva žadatelů a jsou zde velké rozdíly mezi e, členskými státy a zde existují velké rozdíly, poněvadž jsou velké rozdíly mezi asilovými systémy v Evropě. Takové dva příklady. Proces, nebo procento pozitivních rozhodnutí v roce 2009 se liší o 65 mezi členskými státy. Lhůta podat opravný prostředek, tedy rozklad proti rozhodnutí, je od, je od dvou do 30 dní. Tudíž zde vidíte velké rozdíly mezi členskými státy a pokud jde o zrychlené řízení, pokud jde o efektivní možnosti opravného prostředku. Zde jsou obrovské rozdíly, což je neslučitelné se společným asilovým režimem, který by měl dávat ekvivalentní ochranu na celém území EU. Kromě toho je to v rozporu s jedním hlavním důvodem, proč máme Dublin 2. A toto, tento předpis vychází z prezumce, že členské státy mají ekvivalentní systémy, tudíž je nezbytné harmonizovat legislativu, abychom konečně měli dostupné, bezpečné, efektivní řízení. Já bych chtěla ještě jednou eh, zareagovat eh, na kritiky této normy, podle kterých tato směrnice je v podstatě pouze eh, větší břemeno eh, eh, pro členské státy. A tyto procesní změny určitě asi budou vést ke krátkodobým nákladům, ale je třeba se k tomu postavit opatrně a jaksi obezřetně, protože zatím ta řízení nejsou kvalitní, nejsou jistá, bezpečná a jsou velice nákladná pro členské státy. Máme dva ukazatele, které to potvrzují. Vysoký počet žádostí a opravné prostředky a délka řízení. Také bych ráda, abychom eh, také mm, eh, opustili eh, ty předsudky, pokud je o azyl, že to je něco, co se zneužívá. Ne, je třeba, abychom hájili azyl jako základní právo, je to naše povinnost. A mm, situace v arabském světě, já myslím, že ta něco dobře napoví i těm nejvíce mm, negativním kritikům a mm, řekne nám, ano, musíme chránit oběti persekucí. Já podporuji přístup komise, jehož cílem je zlepšit prvoinstanční řízení eh, front, front clothing. A zde v první instanci je třeba, aby to bylo řízení, které je příznivě nakloněno obětem persekucí a aby eh, ta eh, rozhodnutí byla dobře odůvodněna, tak aby v té druhé instanci bylo menší riziko, že budou zrušena ta prvoinstanční rozhodnutí a tím i se sníží náklady v tom eh, přijímajícím státě a i skutečně jenom ti, kteří na to nemají nárok, opustí zemi. A nyní dovolte, abych řekla ještě další zásadní body právo na právní pomoc v první instanci. To je základní mm, pro zlepšení kvality rozhodnutí. Je třeba vzít do úvahy i ty zranitelné kategorie osob, mm, ke kterým mlčí stávající směrnice. Omlouvám se, říká pan předseda. Mm, vy máte dohromady sedm minut. Chcete je rozdělit? Pět plus dva? Ano, ano. Ještě minutku teď. Třetí věc, od kterou jde. Ambicioznější termíny eh, pro řízení, tedy kratší, je třeba i eh, garantovat zrychlené řízení, je třeba stanovovat takzvanou rozumnou přiměřenou lhůtu a koncepce takzvané bezpečné země. Zde bychom měli mít eh, spole, společné postupy ve spolurozhodovacím, mm, ve spolurozhodovacím legislativním řízení. By to mělo proběhnout, jak i zdůraznil Evropský soudní dvůr. Dále Základní linie mm, parlamentu eh, eh, bude právě snažit se o harmonizaci standardů ochrany směrem nahoru a já myslím, že to je něco, co musí těšit nás všechny. Děkuji. Paní zpravodajce, nyní jménem Evropské komise, paní komisařka Cecília Malmström. Vítám vás, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A paní zpravodajko, Hlasování o směrnici o azylovém řízení tento týden je nesmírně důležité. Bude to základní krok na cestě k dokončení druhé fáze eh, společného asilového systému do roku 2012. To odpovídá závazkům v rámci stokholmského programu. Děkuji eh, Sylvii Guillaume, paní zpravodajce, eh, za její nasazení a snahu dosáhnout dohody. Vy jste prokázala to, že skutečně chápete potřeby žadatelů o azyl a že chápete také problémy národních úřadů. Eh, směrnice o asilovém řízení bude eh, základem pro budoucí společný asilový systém. Žadatelé o azyl, jak jste řekla paní zpravodajko, eh, musí mít stejné podmínky ve všech zemích EU. V dnešní době jsme svědky toho, že zde jsou velké rozdíly je těžké to chápat, když máme jednu Evropskou unii, eh, která eh, se drží stejných hodnot a podepsala stejné mezinárodní úmluvy. Je eh, zásadní, aby řízení bylo spravedlivé a efektivní. Musí zabránit zneužívání, ale zároveň musí respektovat základní práva. Domníváme se, že je možné dosáhnout těchto cílů, ale pouze tehdy, pokud společná pravidla zajistí stejná kvalitní rozhodnutí všech úřadů v EU. Evropská komise a připravila svůj návrh v tomto duchu. A já jsem velice ráda, že e, zpráva paní zpravodajky a výboru LIBE podporuje náš návrh. My se snažíme o e, posílení záruk pro žadatele o azyl, především pokud jde o neznetilé. E, některé pozměňovací návrhy se také snaží o větší flexibilitu pro členské státy a také se snaží o zavedení možnosti urychleného řízení. Jsou zde e, vysoké ambice, které značně změní současné řízení v členských státech. E, mě také zajímají kompromisní pozměvací návrhy týkající se e, právní pomoci zdarma. To může řešit problematickou otázku, kterou zmínila celá řada členských států. Jak víte, komise vypracovala přepracované znění pro tuto směrnici, tak, aby bylo možné dosáhnout eh, dohody eh, v radě. Vaše hlasování eh, zítra nebo pozítří bude zcela zásadní v tomto procesu. Já se velice těším na další spolupráci s vámi, pokud jde o tento návrh, stejně tak jako pokud je o budoucí návrhy. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme paní komisařce. Dalším řečníkem je paní Monika Holmajer jménem EPP. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, paní komisařko, nejdříve bych chtěla poděkovat za velice zajímavé hovory, které jsme vedli s paní zpravodajkou, ale také s paní komisařkou a stínovými jsme zpravodaji. A v některých oblastech jsme dosáhli velmi dobrých kompromisů. Jak řekla právě paní komisařka Malmströmová, patří k tomu kompromis, který se týká bezplatné právní pomoci a zejména obzvláštní ochrana nezletilých. Zrovně jsme se mohli dohodnout na tom, jakým způsobem budeme přistupovat k nejvíce zranitelným žadatelům. Dále v otázkách jazyka jsme také nasledli smyslutný kompromis a rovněž k tématu bezpečných třetích zemí. Cílem v zásadě bylo, abychom zjednodušili správní postupy a hlavně, abychom je kvalitativně vylepšili, tedy abychom měli méně postupů ve druhé a třetí instanci, tak abychom opravdu mohli velice rychle pomoct žadatelům o, o azyl, které jsou skutečně pro Já tedy Přivítám výrazně, že je třeba, abychom měli přiměřené minimální standardy ve všech členských zemích, jak text omise, tak jednotlivé pozměňovací návrhy, které ho mají pozměnit. Bohužel, eh, jak si převrací ten dobrý záměr v opak. Máme zde celou řadu možností, které mohou prodlužovat řízení, a nebo dokonce otevírají cestu k tomu, aby se zneužívalo asilové právo. Několik příkladů. Například žadatel může třikrát si požat eh, žádost, která je nepřípustná a třikrát má potom nárok na řízení, které potom bude provedeno jako zrychlené řízení. Pak řízení není zrychlené, když někdo očividně může být uznán jakožto uprchlík podle ženevské umluvy, například Tunisko, a týká se to také ekonomických uprchlíků. Dále neustále nové žádosti mohou být podávány a nemusí to jít s rychleným postupem. A ještě horší je téma, když někdo jde do ilegality zmizí, v tomto případě není možné jeho asilové úřední dokončit negativním způsobem, protože on je donucen eh, podepsat eh, poštu, kterou přijme. On tedy na základě návrhu zelených eh, by tedy stačilo, aby žadatel o asyl například si nepřevzal počtu, nepodepsal to a v tomto případě nebude možné uzavřít jeho řízení. Děkuji paní Holmeier a nyní má slovo za socialisté demokraty Claude Mores. Pane předsedo, já mluvím za celou frakci, když tady řeknu, že e, to je prakticky a politicky těžká situace, kdy členské státy hovoří o tom, že e, již od roku 99 eh, chtějí skompletovat ten asilový balíček a teď to vidíme v severní Africe a eh, ve, eh, na krizi ve středozemním oblasti, kdy vidíme, jak je důležité rozdělit se obřemeno. To je velice citlivé. Sylvie Guillaume za naší frakci mm, pracovala se všemi stínovými zpravodaji a vytvořila efektivní a citlivý návrh, který, jak řekla komise, je takovým uhelným kamenem celého asilového balíčku. Proto je důležité odhlasovat tuto zprávu ve středu a pokud se nám podaří dosáhnout stejné většiny jako ve výboru, tak budeme schopni dokončit ten asilový balíček, který vezme do úvahy všechny ty citlivé aspekty já vám dám jeden příklad. Já třeba řadu let eh, jakožto advokát v asilovém řízení jsem hájil eh, žadatele o azyl a vím, že eh, hlavní problém je eh, nedostatek frontloading eh, tohoto eh, azylového řízení a rozdíly v rozhodovací praxi v Evropské unii, což znamená mm, velké náklady pro členské státy. Ty členské státy, které hovoří o finančních dopadech, tak by měly vědět, že o co jde, aby to rozhodnutí v první instanci mm, v té první zemi bylo co nejlepší a aby mohlo být aplikováno a bylo platné. A to je to, co uspoří peníze. Zde já myslím, že tato eh, zpráva, která je spravedlivá, tak eh, velice bere do úvahy všechny ty procesní aspekty a řeší ty kontroverzní aspekty také třeba zdůraznit, že naše debata by neměla se týkat pouze nákladů, ale harmonizace v EU. Já vím, že tady pořád jsou velké rozdíly mezi členskými státy a pokud e, zde budeme pokračovat v té asilové loterii, tak to nebude reflektovat realitu, e, kdy se říká, že e, ten počet žádostí klesá sice, ale teď si myslím, že to je horší tato situace. I tato směrnice by měla zavést efektivní eh, procesní pravidla, eh, především chránit ty, kteří jsou obětí persekuce. A to i znamená, že budeme plnit naše mezinárodní eh, závazky, že budeme chránit ty, tyto uchazeče o azyl a já proto chci poděkovat stínovým zpravodajům a zpravodajce za úsilí a o, zopakujme stejné hlasování, jako bylo ve výboru, abychom vyslali silný signál komisi, že zde nám v parlamentu jde o e, realizaci azylového balíčku. Děkuji za tuto prezentaci a nyní Nadia Hirsch za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům. Vedli jsme celou řadu rozhovorů ehm, a myslím si, že v poslední fázi jsme opravdu dospěli k relativně dobrým kompromisům, i když dobře víme, že je to vždy velice obtížné. Ehm, za svou frakci chci říci, že Eh, momentálně stále si stojíme za tím cílem, abychom měli do roku 2012 společný evropský asilový systém. A to znamená i to, že je třeba nyní opravdu pokročit o krok vpřed a vyslat jasný signál směrem k radě. Totiž, že my jsme tento cíl ze zřetele nesratili a že samozřejmě jsme ochotni vyjednávat. To je samozřejmé, ale je třeba také jasně ukázat, že to takto chceme a že, spo- že chceme společný asilový systém. Není možné, jak to zde již padlo, že je to v podstatě taková loterie pro žadatele o azyl a že to řízení vypadá podle toho tedy, jak si vsadí nebo které zemi tedy se o to uchází a není možné, aby jednotlivé členské státy měly svou vlastní, svý, svůj vlastní národní eh, seznam, kde bezpečných třetích zemí, buď je nějaká třetí země bezpečná, či ne. A to je třeba tedy prověřit konkrétním případě, zda tedy ta osoba, která si žádá o azyl, za ta země pro ní opravdu je bezpečnou třetí zemí, či zda s ohledem na její individuální konkrétní situaci e, je možné, že pro ní prostě to bezpečná třetí země není. Já si myslím, že členské e, státy z toho budou mít užitek, pokud se dojde tedy k novému řízení a že to samozřejmě bude dobru i žadatelům o azyl, pokud tedy budou mít možnost v rámci první instance rychle vyřešit svou žádost. Protože si myslím, že azyl je právo a není to nějaká milost. Musíme tedy jasně toto podpořit a mít jasné, jasně definované procedury. Vítám, že se nám podařilo zlepšit a vylepšit úroveň práv i pro mladistvé. Zde za frakci liberálů to výslovně vítám a do, budu se těšit na dobrý výsledek. Děkuji. Děkuji paní Ellen Flotr. Zelení. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, práce na této zprávě pod vedením Sylvie Guillaume je velice významná, řekla to i paní Malstrem, to je celý úhelný eh, kámen evropského asilového systému a je pravda, že ve stávající situaci to je vlastně taková propast, kam spadnou eh, ta práva žadatelů o azyl a nahlodává to důvěryhodnost našich systémů. A zde eh, v první instanci je ten rozdíl 1 až 65 těch rozhodnutí, pozitivních rozhodnutí. Třeba ve Francii 75 Eh, rozhodnutí ve prospěch Albánců z Kosova, mm, které byly vydány eh, mm, v rámci odvolacího řízení, které nemá ale odkladný účinek, tak vidíte, že je zde něco špatného a rada by se měla zaktivovat a i vzít do úvahy, že mm, ten návrh Evropské komise, který byl i posílen naší zprávou, že to všechno zlepší především kvalitu prvoinstančních rozhodnutí, což je úplně zásadní. Já myslím, že ty státy, které hodně křičí, tak to nejsou ty, které nejvíce přijímají e, uprchlíky. Ne, je to třeba Kypr, Švédsko, Lucembursko, Belgie, hm, Mm, tak ale vyslechněme i ty státy, které vědí, jaké jsou ty nejlepší normy a standardy mezinárodní ochrany eh, pro žadatele o azyl. Děkuji, paní Flotr. kolega eh, Kyriakos Trianta Filides ze Sjednocené levice. Já jsem velice rád, pane předsedo, že dnes vedeme tuto rozpravu eh, ve světle hlasování ve středu. Já doufám, že mm, my konečně eh, ukončíme ten stav nečinnosti a začneme jednat, abychom splnili ten cíl, to znamená, abychom měli do roku 2012 společný asilový systém v Evropě je třeba vzít do úvahy i tvrdou práci, eh, kterou jsme již vykonali na této agendě a já bych chtěl poděkovat proto upřímně paní Guillaume za vynikající práci a za smírčího ducha. Výsledek je eh, dobrý text, který znamená velké vylepšení i eh, celého toho systému azylového řízení, který teď máme v EU, který se tak liší mezi členskými státy a abych něco e, ocitoval, třeba nová ustanovení, která zajišťují, že každý žadatel dostane adekvátní prostředky, aby mohl odůvodnit e, řádně svoji žádost tak, aby do šesti e, měsíců bylo možné rozhodnout a aby i měl třeba právo na bezplatnou právní pomoc, aby mohl řádně se i připravit a připravit si podklady, dokumentaci. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Speaker. Dalším řečníkem za EFD je Gerard Betten. Děkuji, pane předsedo. Současná směrnice z roku 2005 o mezinárodní ochraně musí být přepracována jako směrnice pro přijímání uchazečů o azyl. Nová směrnice je dalším rozvojem um, azylové politiky EU podle Lisabonské smlouvy. Nová směrnice má za cíl vytvořit nový systém pro kritéria žadatelů o azyl, proto kdo může nebo nemůže být kvalifikován jako uprchlík v členských státech EU a za jakých podmínek. Snaží se harmonizovat azylovou politiku členských států a dát více práv žadatelům o azyl. Současný příliv lidí ze severní Afriky je samozřejmě jenom další vhodnou krizí, která dává Evropské unii příležitost pro to rozšířit svoji moc. Imigrační a azylová politika by měla být výhradně vnitřním právem eh, jednotlivých suverénních eh, národních států. Navrhovaná směrnice podle Lisabonské smlouvy dělá přesně eh, to, co se v ní praví a proto by bylo nutné, aby lidé Evropy, aby občané Evropy oni měli referendum. Děkuji. A dále kolega Daniel van der Stop, neza, nezařazený. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Moje strana strana svobody byla vždy proti jednotné evropské politice v oblasti azylu. Členské státy o tomto mohou nejlépe rozhodovat sami. My máme e, výborný e, kabinet e, ve Nizozemsku, který se jasně zabývá otázkou azylu a nechceme, aby se do toho zapojovala Evropa o co jde eh, v rámci mezinárodní ochrany. Eh, jde zde o azyl a to je zásadní otázka v době, kdy eh, dochází k masové imigraci, proti které musíme bojovat, se kterou musíme nakládat. Chci jasně říci, že touto směrnicí se otevírají veškeré hranice a povede to k tomu, že Evropa bude zaplavena. Podívejme se do Itálie na Lampedusu tam ehm, zkouší své štěstí nejrůznější imigranti z Afriky a snaží se pak eh, dostat do Evropy. Proč ale přicházejí všichni do Evropy? Správným řešením tohoto problému eh, není současný přístup. Možná by se tím mohla zabývat islámská konference nebo organizace pro africkou jednotu, ale neměli bychom se tím tímto způsobem zabývat my. nyní nechceme hlasovat o takovéto směrnici ve chvíli, kdy Evropa eh, je zavalena přílivem eh, imigrantů. Dále paní Anna Het. Je. Pane předsedo, kolega právě hovořil o hordách barbarů, kteří budou přicházet do Evropy. Tento cynismus, to je něco, co zde nemůžu nechat stát, to je něco, co uráží tyto osoby. A já vás prosím, abyste to zohlednili. Máte pravdu, dáme to do protokolu a děkuji vám za vaši poznámku, kolego. Yes, please. Ano, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl reagovat na to, co zde zaznělo. Já jsem nehovořil o barbarech. Hovořil jsem o oblasti barbarů, to je historický popis. E, neměl jsem na mysli e, barbary pejorativně, takže to jsem chtěl opravit. Mnohokrát děkuji, zaznamenáme to v zápise, takže budete moci posoudit eh, to originální znění, vaši reakci a odpověď. A to bude vše v zápise. Nyní paní Anna Het, dvě minuty, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce paní Guillaume za tvrdou práci, kterou odvedla na této zprávě která se týká asilového balíčku. Jede zde o eh, řádné řízení týkající se azylu, jednotné řízení, které by mělo být v EU. V Evropské unii nemůžeme mít fungující azylový systém ve chvíli, kde nebudeme mít minimální standardy, eh, které budou chránit práva uchazečů o azyl. Samozřejmě nejde jenom o to, co bude na papíře. Je třeba, aby vše bylo aplikováno také v praxi. Já jsem velice smutná, že komise eh, sdělila, že plánuje předložit další návrh, a který se bude blížit tomu, co si přejí vlády v radě. Eh, nálada v radě a v komisi eh, by, myslím, měla jasně poukazovat na to, že je to důležitá věc. Na to musí poukázat jasně taky Evropský parlament. Všichni mají právo na eh, řádné přeskoumání své žádosti o azyl. A to, aby žádosti byly co nejvíce nejčastěji vyřešeny eh, v první instanci, eh, to je naprosto zásadní, protože tím dojde ke snížení nákladů v případě dalších a dalších odvolání. V návrhu je celá řada dobrých změn. Nicméně já bych na tomto místě chtěla zdůraznit jeden pozměňovací návrh, který se týká žadatelů o azyl, kteří potřebují ochranu. Jedná se především o nezletilé a děti kteří potřebují specifickou ochranu. Mnohokrát děkuji a paní Cecíla Wikström zde není. Takže dále paní Tanja Fajon. Hvala lepa. Pochvalila by izvrstno delo si... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Guillaume za vynikající práci. Evropská unie potřebuje konsolidovaný, efektivní a a dobrý azylový postup. Vidíme to na příkladu imigrantů ve Středomoří. Dobrá pravidla jsou v zájmu žadatelů o azyl i úřadů. Je nutné respektovat základní práva. Uprchlíci, když přecházejí hranice, by neměli být trestáni. Naším hlavním úkolem je pomáhat všem žadatelům o azyl. Je třeba jim pomoci, aby mohli dosáhnout naplnění svých základních lidských práv a aby zde existovaly odpovídající standardy při zpracovávání žádostí. E, nicméně zdá se, že stále méně členských států zohledňuje tyto principy. E, stále e, vítají uprchlíky se stále větší nedůvěrou. To se děje na Lampeduse. To, čeho jsme svědky, vede k černým myšlenkám a k růstu nedůvěry. Nicméně lidé, kteří prchají ze zemí, jako je Líbie, potřebují mezinárodní ochranu. Podívejme se na to, co se děje v severní Africe a v dalších zemích. S ohledem na to musíme zajistit to, že budeme schopni se postarat o více uprchlíků v budoucnosti a proto potřebujeme zlepšit um, asilové řízení. To usnadní život nám i uprchlíkům samotným. Bude to znamenat, že budeme méně zatěžovat země, které, ve kterých systém funguje dobře v současné době. Evropa se nesmí stát pevností a uprchlíci nesmí trpět tímto novým opatřením. Já doufám, že tato zpráva bude většinově podpořena ve středu. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Prvním řečníkem je pan Georgios Papa Nikolau. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo souhlasím, že je třeba eh, mít efektivní eh, řízení o azylových žádostech. O tom všichni mm, jsou přesvědčeni. Takový příklad, co se stalo před pár měsíci v Řecku. My eh, jsme Eh, se podívali na letišti, když jsme přiletěli a tam jsme zjistili, že jsou tam osoby ze třetích zemí a my jsme eh, se s nimi pohovořili a mm, bylo nám řečeno, že eh, podali žádost o azyl a ta osoba jedna mluvila řecky a my jsme se zeptali, jak to, že mluvíte řecky. On řekl, já jsem tady pracoval před deseti lety a teď se vracím a podal jsem si žádost o azyl. No, samozřejmě musíme mít transparentní řízení, tak aby ti, kteří si zaslouží azyl, aby ho měli, ale musíme také zabránit zneužívání systému. Pan Holomajer, paní Holomajer se zmínila o tom příkladě. Po šesti měsících to důkazní břemeno se vrací členskému státu a ne tomu žadateli o azyl, což znamená, že e, bychom měli tuto chybu napravit. Děkuji. Pan Ensu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să, felicit, să o felicit pe doamna Guillaume pentru munca deosebită pe care a depus. Děkuji. Já chci poděkovat paní Guillaume za vynikající práci. A um, pokud jde o rekodifikaci eh, směrnice, tak především cílem by mělo být mít homogenní systém v Evropské unii, to znamená mít společné postupy, to je ta největší přidaná hodnota, která má zavádět eh, jisté a transparentní normy, aby to bylo jasné pro příslušné orgány a mm, aby mm, Eh, si všichni uvědomili, že mezinárodní ochrana musí být udělována rychle, efektivně. Eh, Evropa má velice vysoký standard a je proto třeba, abychom více harmonizovali vnitrostátní předpisy, tak aby nedocházelo k rozporům mezi eh, asilovými režimy, které existují v zemích EU. Naším finálním cílem musí být vytvoření efektivního společného asilového systému, tak jak i to vyplývá ze stokholmského programu. Pane předsedo, pokud něco víme jistě, tak je to toto. Jednotlivé členské státy Evropské unie jsou o to vyměně na vývoji v posledních týdnech, ale také na vývoji v posledních let jsou na vývoj jak v oblasti azylu, tak v oblasti migrace, imigrace a tak dále. Jednotlivé země jsou sami na to nestačí, je to na ně moc a proto je důležité, aby Evropská unie zde na tomto poli měla čím dál tím více kompetencí, aby se mohla postarat o to, aby azylové, azylová oblast v Evropské unii byla regulovaná zásadami, které jsou pro nás samozřejmé. Spravedlivé řízení, jednotné standardy, zachovávání základních práv, ale také na druhé straně je třeba, abychom zabránili zneužívání, protože je to problém, který opravdu leží na srdci členským zemím a zejména občanům. Je to pro ně velký problém, je to samozřejmě obtížný úkol, ale já doufám, že se nám podaří se ho zhostit. Děkuji. Pan Paška. Pane předsedo, milí kolegové, návrh směrnice o minimálních standardech pro řízení v členských státech o přiznávání a, odjí, a e, odjímání mezinárodní ochrany vychází ze stávajících zkušeností v členských státech. Snaha komise zavést společné postupy pro rušení jednotného statutu, statutu asilu nebo e, ochrany prostřednictvím lepší harmonizace asilových e, postupů v zájmu snížení počtu revi revidovaných, přeskoumávaných rozhodnutí naráží na některé členské státy a na námitky rady. Jsem přesvědčen, že názory rady a členských států, které realizují asilové řízení, by měly být, eh, eh, by měly být pro nás eh, směrodatné a proto si myslím, že bychom měli pečlivě naslouchat jejich radám, protože jinak naše práce nebude efektivní. Já si myslím, že je třeba, aby připravované změny byly konzultovány s příslušnými orgány členských států EU především. Děkuji za pozornost. Pan Obermeier? Pane předsedo, zpravodajka se pravděpodobně obává i navzory událostem v Evropské unii, že budeme v Evropské unii příliš málo uprchlíků, protože ona se snaží o rozšíření pojmu rodiny, tam je prostě jedno, za ta eh, v, eh, z rodina vznikla před eh, tím uprchnutím, tě po uprchnutí, má tam být zahrnoviny i noví partneři a jejich děti. A zvláštní ochranu mají mít uprchlíci s problémy mm, eh, ohledně jejich pohlavní identity. Já nevím přesně, co tím paní zpravodajka chápe, ale myslím si, že takovéto formulace otevírají dveře ke zneužívání. A navíc je zcela nerealistické si myslet, že azylanti, žadatelé o azyl budou mít v každém členském státu stejný životní standard. Čili jednotlivé členské země Unie prostě mají různé životní standardy a to se také týká pojmu bezpečné země v úvodu. Když je to demokratický právní stát, taková země, tak tak je třeba jí zařadit do kategorie eh, bezpečná země. A já si myslím, že do takové kategorie by mělo patřit například i Tunisko. Děkuji, nyní má slovo pan Brons. Mezinárodní ochrana je eufemistický výraz pro azyl. Azyl eh, tratil popularitu na veřejnosti. Žadatelé o azyl, kteří eh, pocházejí z bezpečných zemí, nejsou uprchlíci. Jsou to lidé, eh, nebo lidé, kteří pocházejí z nebezpečných zemí, mohou mít eh, eh, smůlu, ale nedá se očekávat, že by Evropa mohla každého takového člověka ochránit. Žadatelé o azyl by měli žádat o azyl v nejbližší zemi, kde mohou mít nějaké příbuzné. My nemůžeme být domovem pro všechny zranitelné osoby světa. Je nutné čelit přílivu imigrantů. Musíme e, se stáhnout z Líbie předtím, než e, dojde k otevřené válce. Musíme se snažit e, uklidnit konflikt s Iránem a nesmíme zasahovat do dalších států Blízkého východu. Děkuji. Nyní má slovo paní Malmström za komisi. Děkuji, pane předsedo. Jak zde několikrát zaznělo, tuto věc jsme vyjednávali velice dlouho a jak pan Moraes eh, zdůraznil, od roku 1999 máme cíl mít společnou evropskou asilovou politiku. A cílem je mít společný systém do roku 2012. Celou řadu let ale byla tato věc zablokována a myslím, že to by eh, mohlo nyní skončit. Děkuji parlamentu, protože parlament k tomu velice přispěl. Musíme mít systém, který bude spravedlivý, efektivní, koherentní a který bude stejný ve všech členských státech. Od začátku a při mých kontaktech s různými zpravodaji se jasně ukazovalo, že budou předloženy nějaké pozměňovací návrhy. Bohužel blokace je tak silná, že bude nutné nalézt kompromis, tak aby oba spoluzákonodárci se mohli dohodnout. Já se domnívám, že to rozhodnutí, které učiníte ve středu, eh, doufám, že toto rozhodnutí bude ehm, odpovídající a napomůže tomu, aby bylo možné nalézt nějaký kompromis s radou. My jsme se již snažili nalézt ty nejproblematičtější místa. A pokud eh, bude nutné, eh, pokud bude možné dosáhnout dohody a realizovat azylový systém do roku 2012, a to bude výročí Ženevské úmluvy, to bude dobré. Myslím si, že zde máme před sebou dobrý začátek pro budoucí systém a já bych chtěla poděkovat všem eh, zpravodajům, stínovým zpravodajům a celému výboru LIBE. Mnohokrát děkujeme paní komisařce a posledním řečníkem je zpravodajka paní Guillaume. Oui, merci. Ano, děkuji za všechny příspěvky, nebo téměř za všechny. Paní Olmajer odešla, ale já nezoufám, že já doufám, že ji přesvědčím. A mm, pokud jde o e, e, tuniské e, žadatele o azyl v Evropské unii. A poslední věc, zásadní, chci zdůraznit, že cílem není eh, tedy nějakým způsobem rozčílit členské státy tím, že se jim eh, bude předkládat ten princip harmonizace. Ne, je třeba je přesvědčit, aby pochopili, že když budou investovat do správných prvoinstančních efektivních řízení, že se jim to vyplatí. A právě naše návrhy jdou tímto směrem. A druhá zásadní věc závěrem je eh, i mm, zde jasně deklarovat důležitost Evropského parlamentu. My jsme spolurozhodovací orgán. I Evropská komise eh, několikrát řekla, že si eh, přeje naše stanovisko, které bude zásadní pro pokračování v této agendě a my právě ve středu budeme mít tu příležitost jasně říci, jaká je naše priorita, abychom měli skutečné harmonizované řízení v této oblasti. Děkuji paní Guillaume, to je konec rozpravy a hlasovat budeme v poledne ve středu. A dalším bod programu je eh, zpráva pana Leichtfrieda.